Colleagues, uh, please um, take your seats and... Usaďte se prosím a připravte si vaše hlasovací karty. Děkuji. Okay, just wait till everyone's seated. Sedí všichni? A teď tedy eh, začneme s hlasováním, jestli už jste všichni připraveni. Nicméně je tady ještě jeden bod, který eh, jsme přesunuli v našem programu. Pokud si vzpomínáte, tak včera na úvod jsem předeslal, že ještě budeme eh, formálně rozhodovat o schválení doporučení koordinátorů z 5. října. Ta doporučení jsou eh, uvedeny v materiálu, který máte ve svých složkách. Prosím, poslouchejte mě pozorně, protože něco z toho bude eh, poměrně komplikované. Já bych chtěl navrhnout, aby to bylo přijato ve dvou fázích. Nejprve vás žádám o souhlas všech doporučení koordinátorů s výjimkou jednoho bodu, který se týká žádosti skupiny LD ohledně článku 7 smluv. Takže nejprve budeme eh, rozhodovat o přijetí všech těch eh, doporučení s výjimkou toho jednoho, které jsem právě označil. Víme, že teď se děje tolik věcí, že musíme přijmout ještě několik dalších věcí, které se odehrály od včerejšího dne, takže prosím vydržte a poslouchejte mě okamžik. Potom je tady ještě jeden bod eh, z těch závěrů koordinátoru, kdy jsme měli schválit pozvání komisařky Jourové, která by s námi měla diskutovat o Eh, věci Šrems ve toho nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora. Jde tedy o to, aby komisařka Jourová 26. navštívila mimořádné zasedání našeho výboru. Souhlasíte? Ano, děkuji. A potom paní Martina Andersen ze skupiny GUE byla jmenována zpravodajkou k stanovisku o úmluvě OSN eh, o osobách s postižením. Toto stanovisko bylo přijato na základě Dontova koeficientu eh, na sedání koordinátoru 7. října a já se ptám, jestli i s tímto souhlasím. Nikdo proti tomu nic nenamítá, takže je to schváleno. A teď Na tom posledním eh, zasedání koordinátorů jsme se dohodli, to bylo rozhodnutí, které jsme učinili na zasedání koordinátorů, že výbor souhlasil se závěrem eh, koordinátorů, aby byla podána informační zpráva týkající se usnesení přijatého 10 června 2015 a o tom bychom měli hlasovat elektronicky to rozhodnutí z 10. června a navrhuji, abychom tak elektronicky hlasovali o tom návrhu ALDE. A nejprve tedy jmenovitě budeme hlasovat, abychom potvrdili rozhodnutí eh, učiněné na základě žádosti eh, SAD. Pan Michel má slovo. Jaký je dopad toho návrhu, který tady činíte? Čili opravdu hlasujeme o návrhu ALDE, vytvořit tedy zprávu, která by zavazovala první část článku 7. To je, formální, to je vlastně formální žádost tak, jak ji představilo ALDE. Thank you, Mr. Michel, and, uh... Děkuji, pane Micheli. Já to uh, vyjasním pro všechny. Nejprve budeme hlasovat o návrhu SAD, který se týkal ústní otázky uh, pro komisi, aby uh, podala zprávu na základě usnesení 110. června a potom budeme hlasovat o tom návrhu ALDE, aby nedošlo k nějakému uh, zmatku. Takže dvakrát budeme hlasovat elektronicky. Kdybyste ještě chvilku vydrželi eh, mě poslouchat, a opravdu nebude trvat dlouho, tak, eh, tak můžeme hlasovat o obou návrzích. Slibuji, že to nebude trvat už dlouho. Nejprve tedy schválení závěru koordinátorů. Paní Makovej, eh, je to něco k věci? Líbí se mi také vaše ironie. Můj hlasovací karta tady ještě není, ale už je na cestě, takže prosím, eh, berte eh, mě na vědomí. Děkuji za vaše vystoupení, to mi pomohlo si trošku utřídit myšlenky. teď se tedy vrátíme k tomu velmi milému úkolu, což je potvrdit eh, nejprve návrh SAD, který byl to, že by se položila ústní otázka komisi, aby podala zprávu parlamentu na základě usnesení z 10. června, abychom se vyhnuli jakýmkoliv pochybnostem, tak chceme hlasovat elektronicky. Jestli jste pro tento návrh, který jsem tady přednesl ústně, písemně ho nemáme, tak volte ano pokud jste proti, tak hlasujte ne. Pan Depres se usmívá, ale věřte mi, že to stálo za vysvětlení. Můžete hlasovat. The vote is now closed. Končím hlasování. Tento návrh byl přijat. Započítali jsme vás i eh, paní Gomez, takže toto hlasování bylo kladné a Eh, tento návrh je tímto potvrzen celým výborem podle pravidla 252. Podle pravidla 252 jednacího řádu, jak to navrhoval Aldo a jak to potvrdil pan Michel, ten byl návrh Alde byl také učiněn na zasedání koordinátorů o něm se hlasovalo, ale nebylo to schváleno a byla tam řada okolností, které se tehdy odehrály na té schůzce a vzhledem k zmatku, vzhledem k té následné žádosti ALDE, teď jako předseda navrhuji, abychom o tom formálně hlasovali, pokud proti tomu nikdo nic nenamítá a měli bychom teď hlasovat elektronicky o tom návrhu. ALDE. pokud podporujete tento návrh. Paní Intervelt, máte něco, technickou připomínku? My jsme žádali o eh, elektronické jmenovité hlasování. Já se ještě dívám na svůj seznam všech možných eh, scénářů, které by mohly nastat. A možná, že tam bylo eh, vaše jméno, Sofie u nenavědého hlasování podle pravidla 2a musíte mít 15 eh, členů. Musíme se držet pravidel, mluvám se. Eh, je potřeba, aby 15 členů podle pravidla 2a mohla žádat o eh, jmenovité hlasování. Mluvám se, je to tak pedantické, ale jinak to nejde. Je tady 15 členů, kteří o to požádají, kdybyste mohli vstát. Můžete jenom zvednout ruku.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 Ustaďte se, prosím, připravte se. Pokud jste pro závěry koordinátorů, pardon, opravdu se předseda, pokud jste pro návrh ALDE, tak hlasujte ano, pokud ne, tak hlasujte ne. You'll vote, Look, just the vote is open. Můžete hlasovat plus one. What are we doing? plus one. What am I? plus one. There is an, extra EPP. Okay. I've just been informed there is... Teď mi kolega říká, že tady máme jeden hlas za EPP navíc. Ale můžeme zrušit paní Makovi, nebo už má kartu? Je to tak v pořádku? Končím hlasování. And that is rejected. Takže výsledek je eh, zamítnutí. A tedy eh, můžeme teď přejít k tomu zbytku hlasování. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Paní Mussolini, máte te- technickou připomínku? No ne. Pravidla. Děkuji, pane předsedo. Já nechápu ta pravidla. Ale přece musí stát poslanci a ne ti, kteří nejsou poslanci, protože jsou tady dvě osoby, které se zvedly a nemají na sobě parlam- bač Poslance, chcete-li dodržovat pravidla, musíme dodržovat pravidla, takže všechny osoby, které vstanou, musí být členové EP, tedy poslanci. Takže já poprosím všechny osoby, <laughs> aby povstali, jsou-li tedy poslanci. Oui. Mrs. Mussolini, it's okay. Sorry, that was not, that was not, colleagues, colleagues, we have guests today. Máme tady, na, máme tady i náhradníky a návštěvníky. Eh, nechtějme, aby si mysleli, že tak to tady vypadá vždycky. Počítali jsme jenom členy paní Mussolini. There's some comments off microphone. We only counted members and of the... Jsou tady nějaké poznámky o mikrofon, které neslyším. Počítali jsme i dva kolegy, kteří neměli kartu, to jsme také započítali a to potvrdil sekretariát. Teď tady přecházíme k hlasování. Všechno bude elektronicky, aby to bylo rychlejší. Nejprve automace zvaná výměna daktyloskopických údajů v Polsku. Pravodajko je paní Beňová. Můžete hlasovat. The vote is The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva. Zase od eh, paní Beňové můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Next one is Belgium. It's the same just for Belgium. It's also Benova. And again, uh, the voting list. A ještě jedna zpráva paní Beňové, zase jedno hlasování, můžete hlasovat. Týká se to Belgie, aby to bylo úplně jasné. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii. The vote is closed. Končím hlasování. Nadiskari. Přijato. hlasovat o seznamu osob, které mohou být jmenované jako nezávislí odborníci s zvláštními znalostmi v oblasti drog do správní rady Evropského monitoracího centra pro drogy a drogovou závislost. Máme tady dva kandidáty, eh, budeme o nich hlasovat v pořadí podle abecedy. Jak to máme přesně udělat? Single vote. The vote is... Jedno hlasování, můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. It's carried. Přejato. And I move to the draft motion for a resolution. A nyní opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze 20. března 2014 o elektrickém hromadném rozhodování občanů EU. Pozměňovací na číslo 12, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto číslo, pozměňovací na číslo 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 a 15 jsou stejné, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto. Kompromis 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 19, kdo pro? Pozměňovací návrh číslo 19. Můžete hlasovat. pozdělací návrh od Axla Fosse. Myslím, že můžete klidně hlasovat pro. Doporučuji, abyste proto hlasovali. Protože všichni ostatní si hlasují proti. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 20. Můžete hlasovat. Co se děje s EPP? Hlasujeme teď o čísle 20. Končím hlasování. Přijato. Je všechno v pořádku? Kolegové by se směli dát do pořádku své hlasovací seznamy. Některé skupiny mají evidentně ty správné. Everything okay? Okay, so we're now on amendment 29. Teď eh, druhá část pozměňovacího návrhu 29. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 25. Můžete hlasovat. Pozdravací návrh číslo 25. A vy jste asi proti. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Je už všechno vyřešeno? Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo čtyři. kde je pro? Ne, můžete hlasovat, pardon. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 38. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Třicet devět. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16. Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet dva. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Končím hlasování. Přijato. 43, eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování přijato. Pozměňovací návrh číslo 50. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 67. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 68. Otevírám hlasování. Končím hlasování to je zamítnuto. 69, otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Návrh 70. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. 74. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 73. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 75. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Kompromis 9. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 79. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh 80. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh 81 a 82 jsou identické, otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 83 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je eh, Zamítnuto kompromis 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 89. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 91. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 92, 93 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh 95 otevírám hlasování. Končím hlasování, to je zamítnuto. 96 návrh. Eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. Hmm, to je zamítnuto. 97 otevírám hlasování. Končím hlasování. 99 otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh 100. Otevírám Pardon, to je identické. Návrh 99. Otevírám. <laughs> Omlouvám se. Omlouvám se. Návrh 100. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je zamítnuto. 100 ehm, a 101 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování, to zamítnuto. Návrh 103, otevírám hlasování. Končím hlasování to zamítnuto. 104, otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Kompromis 13, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 106, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 107 a 108 jsou identické, otevírám hlasování. Končím hlasování je to zamítnuto. 109, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 110 první část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 110. Druhá část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 111. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh 112. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 14 odděleně. První část otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato kompromis 14. Druhá část otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 115. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Um, návrh 116. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 117 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato 118. Otevírám hlasování. Končím hlasování je to zamítnuto. 119 a 120. Unblock, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 121, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 122. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 15. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 5. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Aha, pardon, to je zamítnutí. Pardon. Já se mluvám, udělal jsem chybu. Návrh 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. návrh 9. Devírám hlasování. Končím hlasování. A poslední pozměňovací návrh 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to a nyní závěrečné hlasování, vážení kolegové. Končím hlasování. To přijato. Takže to je konec hlasování. Eh, zpráva na ty se bude hlasovat eh, v pondělí. Nyní přerušujeme na hodinu. Máme videokonferenci s francouzským národním schromážděním za hodinu. Děkuji.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

colleagues, uh, could I ask you please to come a little... Vážení kolegové, chtěl bych vás poprosit, abyste si přišli sednout tady do těchto předních lavic, protože to potom vypadá lépe, než kdyby to bylo tady úplně prázdné. Forward, please. Thank you. Yeah. Chers collègues, en attendant qu'il arrive. Milí kolegové, čekáme ještě na některé lidi, zatím se prosím posaďte okolo stolu. A už je tady, výborně. Už jsme spojeni s Evropským parlamentem. Máme tady pana zpravodaje. A dovolím si, než se pustíme do rozpravy, do diskuse a než pozdrav, pozdravíme kolegy z EP. Jenom připomenu pravidla, protože to je specifický způsob vlastně komunikace. Pan Van Denocer, místo předseda, bude hovořit eh, vlastně čtyři minuty, místo předseda výboru a potom každý budeme mít slovo po dobu dvou minut. To jsou a samozřejmě tři minuty zpravodajové, to už je dlouhá doba, tam máte velké možnosti oproti dvěma minutám. Je to tedy zvyklost Evropského parlamentu. Je to také otázka tlumučení, takže musíme být na sebe velmi přísní a dodržovat tyto časy. Vidím, že kolegové už se v podstatě usadili, takže budete-li souhlasit, můžeme začít. Já bych chtěla poděkovat opravdu všem, pane, pane předsedo, místo předsedo, milí kolegové z Evropského parlamentu, z Národního schromáždění. Jsem opravdu velmi ráda, že jsme mohli zorganizovat pomocí videokonference společné zasedání našich dvou výborů. Je důležité, aby národní poslanci evropští mohli spolu komunikovat co nejblíže a spolu konzultovat evropskou realitu, politické aspekty toho, co se v současnosti děje. Vzhledem k tomu, že evropská konstrukce dnes je ohrožována nacionalistickými tendencemi, je důležité se takto spojit. Můžeme společně přispět k obnovení Evropy tím, že doplníme vlastně aktivity národních parlamentů a Evropského parlamentu s tím, že by všechny instituce měly být skutečně těmi budovateli a, a pomáhat, tak jak se to snažíme dělat na národním, v národním schromáždění. Dnes je velkým problémem kontinentu otázka migrační. Je to věc, která je vlastně v samém srdci solidarity s ostatními národy, se s osobami, které jsou v nebezpečí a solidaritou, která je také mezi členskými státy. A chci tady připomenout těžkou váhu, kterou dnes nese Řecko, Itálie a další země v tomto směru čelíce této migrační krizi, která nám dělá velké starosti, potřebujeme více Evropy. A Evropu ještě demokratičtější, spíše než abychom se stahovali sami do sebe a do nacionalismu. To je velké nebezpečí vždy a prezident Holland to připomenul minulý týden, když navštívil Evropský par- parlament spolu Angelou Merklovou. 9. listopadu Rada bezpečnosti OSN povolila Evropské unie, aby rozmístil na širé, na širé moře eh, své loďstvo. To je věc, o které se jednalo už června a je to jedna část řešení, pouze jedna část, pouze jedna část. Podle mého názoru používání síly ovšem nic nevyřeší, spíše naopak. Je jednodušší pro Evropany se dohodovat na válce, než otevřít náruč. A to je mi velmi líto. A dnes útočit na imigrační lodě, tak to znamená především útočit na uprchlíky. Já už jsem v lednu, už jsem začátkem roku 2015 obrátila našeho premiéra, aby se obrátil na pana Junkra, nějakým způsobem rovnoceně rozdělil tedy ty, ty imigranty nemůžeme přece bojovat a persekuovat lidi, kteří utíkají před, utíkají před bídou a válkou. Takovéto tendence vedou eh, bohužel jenom k neúspěchem. Ofensivní eh, konstruktivní přístup Evropského parlamentu a výboru LIBE, který dnes zdravím, skutečně sehráli klíčovou úlohu ve vývoji této situace. Pomohlo to eh, přijmout ten princip eh, spravedlivého rozdělení kontingentů a my nám, pro nás velmi zajímavé si vás vyslechnout v tomto směru. V tomto směru. Cílem by mělo být lepší, jaksi, mm, eh, lepší zpráva vnějších hranic. Jenom připomínám, že už zde byla evokována možnost tedy jaksi vytvoření strážních jednotek vnějších evropských hranic Rádi si vyslechneme vaše stanovisko. Máme před sebou spoustu práce, spoustu bodů, já zmíním jenom některé, ještě se k tomu vrátíme. Máme mít tedy společná práva v evropská, na jakých základech, pravidla, promiňte, tak, aby docházelo ke správné dobré integraci. Bohužel návrhy eh, prezidenta Junckera, předsedy Junckera byly v tomto směru zamítnuty z diplomatického hlediska. Jak pomoci zemím, které přijímají nejvíce imigrantů, těm, které jsou vlastně v první linii, protože to jsou ty, které nesou vlastně největší zátěž, ty se musí v první řadě postarat o uprchlíky. Potom, jak posílit evropskou politiku v pravidelné migrační eh, otázce? může to vytvořit, tato, toto řešení může vytvořit vlastně pro naše země velikou příležitost pro budoucí solidaritu. To jsem chtěla říct na úvod a samozřejmě, pane místo předsedo, si vyslechneme i vás s velkým zájmem. Děkuji. Dobrý večer. Nejprve vás chci přivítat eh, členy výboru pro evropské záležitosti a děkuji vám za eh, vynikající spolupráci při přípravě tohoto způsobu setkání, který je eh, ekologický a nákladově efektivní mezi tedy eh, členy jednotlivých parlamentů. Pro nás jako výbor Libe je toto premiéra, to videokonference a doufejme, že to bude um, zajímavé a plodné setkání. Tématem je současná migrační uprchlická situace a přidlužená témata. Náš výbor eh, pracuje na strategické zprávě z vlastní iniciativy a o potřebě holistického evropského přístupu k migraci. Spravodajové je paní Temecela z z EPP, Kašetu Kinge z e, socialisty a demokraty z Itálie. V kontextu této zprávy mm, nyní e, je delegace Libe v Tunisku, kteří se s oběma zpravodajkami, které tady bohužel nejsou. Um, Výbor dostal podporu mm, řady expertů, kteří se zaměřovali na otázky jako solidarita, sdílení odpovědnosti, uh, Eh, boj proti zločinnému pašování, zneužívání práce nelegálních migrantů, eh, řízení hranic, výsové politice, eh, pravidla pro mm, azylanty a uprchlíky, spolupráce s třetími státy a tak dále. Evropská komise navrhla různé iniciativy v rámci Evropské agendy pro migraci, jako je vytváření stálého eh, systému relokace. Spravodajem je Timothy Kirkop z EKR. Evropský seznam bezpečných zemí Sylvie Guillaume je spravodajkou za socialisty a demokraci, demokraty. Tak, eh, zřízení tzv. hotspotů, kde relevantní evropské agentury by měly v terénu spolupracovat s členskými státy, které jsou na hranici, aby rychle identifikovali um, otisky prstů um, přicházející migranty. Eh, tady teď máme příležitost k hloubkové diskusi o těchto tématech, které umožní členům našich výborů eh, plodnou výměnu názorů na azylovou a hraniční politiku. Čas je omezený, takže prosím, držte se řečnické doby, kterou máte přidělenu. Ne všichni si toho jsou vědomi. A vypněte mikrofon po skončení. Musíme tlumočit, ehm, takže bych požádal členy francouzského národního schromaždění, aby nemluvili příliš rychle. Často se to stává v případě francouzských řečníků, takže prosím, snažte se trošku zpomalit, aby naši tlumočníci mohli správně tlumočit. Děkujeme ještě jednou a nyní požádám paní Koraca Pilc, EPP ze Švédska, a e, by si na tři minuty vzala slovo. Máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji, milí kolegové. To je opravdu velká radost svom, spolu s vámi projednávat téma, které je opravdu na vrcholu agendy EPP. To znamená, jak skutečně lidským způsobem přijmout uprchlíky, kteří k nám přicházejí. Samozřejmě je tu právní otázka, je to otázka stabilizace Sýrie, Líbie, je to otázka společné bezpečnosti obrané politiky. Ale ten základní cíl, náš základní, naše základní povinnost je zachraňovat životy, zachránit životy. Samozřejmě asi nemůžeme všechny přijmout v Evropě, ale měli bychom všechny, kteří se snaží do Evropy eh, přijít, zachránit. Já jsem byla v čele delegace v Lampeduze a ve Středomoří, delegace EPP, Libé teda, promiňte, a teď se vracím zrovna z Turecka, kde každou noc tisíce lidí riskují své životy, aby dorazili k nám. Viděli jsme, že tyto operace vedené jsou efektivní, ale nestačí to. Myslím, že zejména jde o posílení v západním středomoří. Tyto záchranné akce jsou samozřejmě zrovna tak důležité a nutné jako nedostatečné. Proč tolik lidí chce k nám? Především si myslím, že ve chvíli, kdy přicházejí na hranice Evropy, že je velmi důležité je skutečně zaregistrovat tak, abychom dokázali kontrolovat naše hranice. Musíme být daleko silnější než převaděči. A paní předsedkyně, bojovat proti převaděčům neznamená bojovat proti imigrantům, to znamená bojovat proti vlastně eh, kriminálním složkám, které ničí ty lidi spíše, než jim pomáhají. Musíme také dát do praxe společná pravidla. Ta pravidla existují. Problém je, že ta pravidla prostě vlastně ty státy neuplatňují. A moje výzva je ta, aby skutečně Národní schromáždění také udělalo vše pro to vše, co můžete, aby i členské státy převzaly odpovědnosti. Všechny členské státy na sebe musí převzít tu zodpovědnost. 28 členských států musí mít lidským způsobem podle balíčku, tedy azyl, přijímat imigranty, kteří k nám přicházejí s tím, že se rozliš, bude rozlišovat mezi těmi, kteří to skutečně potřebují a těmi, kteří jsou ekonomickými migranty. Chtěla jsem poprosit naše drahé kolegy, jestli souhlasíte, že bychom se drželi jedné linie, to znamená dobrovolnosti relokace relocation mezi členskými státy a resettlement, to znamená, to jsou ty uprchlické tábory komisaře OSN. Je potřeba jít směrem systém, k systému, který bude dobrovolný, ne povinný. Těch 160 tisíc, které máme před sebou a které jsme schválili, to nestačí jako číslo a také chci říci, že je velmi důležité, abychom spustili akční plán, který jsme právě otevřeli s Tureckem, zahájili s Tureckem, abychom podpořili jejich snahu o péči o 2 miliony uprchlíků. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Merci, madame Děkuji. Paní předsedkyně a pane místo předsedu, já jsem také velmi ráda, že máme toto společné schromáždění mezi francouzskými poslanci a europoslanci k té migrační vlně. Myslím si, že to je velká výzva, ale také možnost se posunout u mnoha závažných otázek. Evropa čelí této migrační eh, krizi a měla by být silnější než eh, po, někteří populisté, kteří nám chtějí vlastně říci, jak to má vypadat. Je to velká krize a vyžaduje evropskou solidaritu, zvýšenou solidaritu a nová opatření. Je to bezprecedentní krize, před ní vlastně ty migrační toky byly považovány jednotlivými státy za jejich záležitost, zatímco dnes už musíme si přiznat, že skutečně každá hranice Evropy je hranicí každého státu. Být sám a izolovaný, jak někteří by chtěli, to znamená vlastně se ohrožit, být křehčím, Musíme se spojit, abychom byli silnější. Méně Evropy by znamenalo konec projektu Evropy, to ostatně řekl pan prezident Holland 7. října před Evropským schromážděním parlamentním. Mohlo by to vést až k postihům až válce. Máme dnes skutečně celé sítě převaděčů, což by mohlo vést novodobému otroctví. 27. května tohoto roku před eh, naším výborem pro evropské záležitosti jsem přednesla sdělení o tom, co navrhuje Evropská komise a opakuji dnes jako i minule, nebojím se říci, že to je výzva, která je možná nejnebezpečnější, která, kterou Evropa EU tedy poznala od svého stvoření. Jde o skutečný boj, který se povede na třech frontách, to znamená humanitární, záchranný, potom přijímání e, uprchlíků, relokalizace a strategie pro stabilizaci. 9. tohoto minulý, minulého týdne byly tedy spuštěny ty relokace uprchlíků v Itálii. A jak to dnes vypadá, co se týče provádění toho v podstatě e, této situace už 160 tisíc tedy těch lidí by mělo být rozděleno. Je to problematika, která by měla se stát základní osou naší politiku. Zatím to v Evropě není zcela přijaté a skutečně jednotlivé státy nevždy s tím souhlasí, takže my jsme spolu legislativci a myslím si, že bychom se měli dohodnout na těch základních legislativních principech, jako je například tedy hlídání vnějších evropských hranic a další. Děkuji. next speaker is Juan Fernando López Aguila. Další je na řadě Juan Fernando López Aguilar. Děkuji pane předsedo, a i vy, paní, míst, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že tady máme tuto příležitost vyměňovat si názory s poslanci francouzského národního shromáždění o tématu, která je teď tak velmi aktuální a závažné. Tedy to, čemu se teď říká uprchlická krize. V těch dvou minutách bych se chtěl snažit pouze připomenout, že musíme podpořit ten holistický přístup k migrační politice a také k mezinárodní spolupráci a k tomu, jak chránit vnější hranice. A také potřeba dodržovat zásady mezinárodního práva a poskytovat humanitární pomoc. Já bych také připomenul, že Evropská unie opírá svou politiku o lidská práva, o mezinárodní závazky a také máme vlastní evropskou legislativu v této oblasti. Migrační politika, teda se musí se odvíjet od sdílených eh, pravomocí, tak jak to je uvedeno v článku 82 smluv, eh, smlouvy o fungování Evropské unie, ale máme také takzvané dublinské nařízení, které bylo už označeno za mrtvé. A teď čekáme, až se přijme nová úprava, která by zaváděla ty závazné, závazný princip eh, přemístování nebo přesídlování uprchlíků. Právo na azyl by mělo být uznáno jako právo jednotlivců a vždycky by to mělo být eh, individuálně přeskoumáváno. Potřeba také zachraňovat životy na moři. A eh, vyčlenit na to rozpočtové prostředky na eh, příští rok, na 2016. A na závěr Eh, bych se ještě chtěl zmínit o tom nezákonném převaděčství. A ty příčiny, které k tomu vedou, nerovnosti, chudoba, eh, války, z toho důvodu musíme budovat humanitární koridory, a měli bychom tedy vytvořit možnost nebo příležitosti na pracovním trhu pro zákonné nebo eh, legální migranty, kteří eh, přichází do Evropské unie. Děkuji. Merci, cher collègue, de vous exprimer en français. Just, Je passe la just, parole à uh, Sorry, just a moment. I think we, we have to stick to... Vám se musíme dodržovat řečnickou dobu, jinak uh, to nebude možné, můžeme mluvit jenom do 18.30, to nestihneme. Takže děkuji, prosím, dodržujte tu přidělenou řečnickou dobu. Charles de la Verpillière, teďka prosím, kolega. Děkuji, paní předsedkyně. I já musím projevit velkou radost nad tím, že máme tady možnost konfrontovat názory poslanců Národního schromáždění Francie s kolegy Evropského parlamentu. Agentura Frontex dnes zveřejnila čísla migrační, čísla směrem k EU za rok 2015 od, rok, od začátku roku až do 30. září je to 710 e, tisíc migrantů, kteří vstoupili do, na území EU, zatímco za rok 2014 to bylo 208, zhruba 280 tisíc. Takže vidíte ten nárůst. Migrační krize je výzvou, značnou výzvou pro Evropu a řešení bude muset být evropské v tomto směru se přidružuji ke kolegům, kteří již hovořili přede mnou. Co se mne týče a co se týče poslance eh, skupiny republikáni, tady chci zdůraznit pět opatření, o kterých bychom si přáli, aby byla přijata EU a aby byla skutečně potom realizována. Za prvé, je potřeba zkoumat žádosti o azyl co nejdříve před překročením Středozemního moře, tak abychom rozlišili mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. A tak abychom umožnili, pokud je zamítnuta ta žádost o azyl, aby jsme tedy umožnili co nejsnadnější a nejrychlejší návrat do zemí původu přeskum těchto žádostí o azyl zavčasu, tedy dost dopředu, to by mělo probíhat v afrických státech, v Turecku a až bude znovu zaveden pořádek, tak v Libii. Za druhé, ve stejném duchu vítáme zavedení tzv. hotspotů. První byl právě otevřen na Lesbosu. Pro nás je to stále stejná myšlenka, to znamená, je potřeba, aby žadatelé o azyl, jejichž žádost je tedy zamítnutá, neb se jedná o ekonomické migranty, aby tedy mohli využít nějaké možnosti návratu, návratovou možnost. Za třetí si přejeme, a to navazuje na to, co jsem právě řekl, aby Evropská unie prohloubila své diplomatické styky zem, se zeměmi původu a zeměmi tranzitu, tak aby usnadnila návrat migrantů. A za čtvrté je potřeba harmonizovat pravidla pro žádosti o azyl, to je to pravidlo bezpečných zemí. A pá za páté, a tím skončím, je potřeba bojovat proti převaděčství a vytvářet právní nástroje pro to, aby se zabavovali a ničili lodě, které jsou převaděči využívány. Děkuji. Sorry, Dimitri Kirkup is the next speaker. Thank thank you. you um, First of all, all can I for being with us today? Prvé chci všem poděkovat za vaši přítomnost a velice si ceníme možnosti s vámi mluvit. Spolupráce mezi Bruselem a členskými státy je zásadně důležitá, pokud máme najít dlouhodobá řešení stávající krize. Já jsem bývalým ministrem pro imigraci v Británie a pečlivě jsem sledoval francouzskou legislativu práva cizinců ve Francii, které se mi zdají poměrně eh, komplexní a jak se zdá, je to radikální odklad od eh, eh, bývalého imigračního zákona. My v Británii také měníme imigrační zákon a já jsem zpravodajem pro systémem stále relokace. Jaký je váš názor na e, dlouhodobý přístup v této věci, především přesídlování? Co si myslíte? Myslíte si, že by francouzská vláda měla e, produkovat plány na přesídlení uprchlíků ze zemí konfliktu? Nesouhlasíte s tím, že ideální situace by bylo, řešit pro ty jednotlivce co nejblíže zdroje těch problémů. A moje další otázka na vás je e, tato. Je následující vaše, část vaší legislativy se zabývá e, otázkou integrace. A mě by zajímalo z francouzského hlediska, jaké oblasti integrace jsou nejobtížnější pro francouzskou společnost. My máme všichni podobné problémy s integrací, máme problémy s rasovými otázkami mezi našimi voliči vzhledem k počtům, kterým nyní čelíme. Jaký vy máte názor na to? Můžete pomoci vyřešit tento problém pro nás všechny? Děkuji. Filip Kordorie, děkuji a teď připomínám každý dvě minuty. Ano, i já jsem velmi rád za tuto iniciativu moci takhle hovořit s našimi kolegy z Evropského parlamentu. Za prvé chci zdůraznit, jak ten tok migrantů, který jsme zažili v minulých měsících, eh, zdůraznil, bo skutečně ukázal na určité mm, roztržky v rámci Evropy, neschopnost Evropy čelit eh, této výzvě a také ukázal na potřebu větší evropské integrace. A já bych opravdu chtěl říct, jak je pro nás důležité, aby všichni uprchlíci byli dobře přijímáni v rámci Evropské unie. Jde, nejde jenom o humanitární otázku, je také o mezinárodní úmluvy a státy, které odmítají přijímat uprchlíka nad rámec, v rámci jejich možností, kteří mají tendenci provádět selekci uprchlíky podle náboženství nebo podle, podle země původu, národnosti, to jsou, nebo jiných kritérií, tak tyto te státy by měly být sankcionovány. V středně době se domnívám, protože ta diskuse se zatím vede k té krátkodobé jak si představě, ale ta společná politika je vhodná třeba u těch hotspotů, to ale měli bychom vést už nějakou úvahu dobou o skutečné asilové politice na celoevropské úrovni. To je podle mě zcela prioritní záležitost, tak abychom i v čase, časem dokázali reagovat na tento fenomén. A myslím si, že by se to mělo projevit eh, ve společných pravidlech, právě mm, admise, readmise, společných eh, pravidlech eh, přístupu, třeba práva na práci, uznávání škol nebo mezi intraevropské mobility. Mohlo by to jít cestou nějakého evropského úřadu, který by měl tuto společnou politiku na starost. Já tím skončím, protože mi vypršel čas, ale každopádně jsem velmi rád, že jsem mohla zúčastnit této plodné diskuse. Děkuji. Thank you. Uh, our next speaker is, uh... Dalším řečníkem je paní Natalie Grisbeck. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně francouzského výboru. Já bych chtěl také přivítat tuto vynikající iniciativu, spolu vést dialog prostřednictvím videokonference. To nám umožňuje eh, otevřeně hovořit o otázkách, které bez pochyby představují jednu z největších výzev eh, před Evropskou unii a také pro jednotlivé členské státy, kterou budeme muset řešit Eh, velmi naléhavě. Je to výzva historických rozměrů, bezprecedentní. A tento dialog, eh, který začínáme, ve kterém budeme určitě pokračovat, je velmi pozbuzující. A vzhledem k tomu, že máme málo času, tak eh, přejdu rovnou k otázce. Pokud se začnou zřizovat hotspoty na vnějších hranicích Evropské unie a pokud ze intenzivní práce na důstojném přijímání a registrace eh, žadatelů o azyl a podaří se nám jednak to dělat naléhavě, eh, protože je potřeba eh, poskytnout ochranu uprchlíkům, kteří prchají před zvěrstvy a válkou a rozlišovat zase mezi ekonomickými migranty, které jejich situace není až tak naléhavá, tak pokud hotspoty umožní zorganizovat tuto práci důstojným způsobem, A já bych navrhovala eh, dva způsoby, jak to podpořit. Často se o tom hovoří. Od začátku celé té krize, která, asi bych měla připomenout, eh, už tady je eh, téměř tři roky, a je potřeba to dělat prostřednictvím přijímání nové legislativy. Asi bychom měli skutečně vytvořit společnou politiku založenou na solidaritě a jak teď předmě jeden eh, z mých kolegů, tak bychom měli mít eh, permanentní systém přesídlování uprchlíků. Eh, do toho by měla být zapojena i Francie. A je tedy potřeba i podpořit to přesídlování tím za pomoci nevládních organizací. Jak tedy může Francie podpořit přijímání všech těchto legislativních balíčků o azylovém právu. Je to balíček, který byl schválen už před třema lety, ale ve Francii ještě pořád nepřikročili k transpozici. Možná, že ještě pořád v té, těch, té diskuzi bychom se k této otázce mohli vrátit. Alors, chers collègues, la transposition a été faite au niveau français et je passe la parole à Pierre Lequillier. Implementace proběhla v rámci Francie a předávám slovo dalšímu kolegovi. Ano, já jsem také poslancem za republikány a zcela tedy musím podpořit to, co řekl už Charles Verpilier, můj kolega. Vím, že myslím si, že je velmi důležité mít dlouhodobou vizi. Tady ta opatření, která jsme přijímali, jsou trochu opožděná. Reagovali jsme na určité jevy, které ale už se objevovaly nějakou dobu a je potřeba předvídat. Takže navrhuji, a tím se tedy eh, připojuji k předřečníkům, opravdu, aby byla skutečná společná azylová politika, společný statut uprchlíka. Je potřeba mít společnou politiku návratu k hranicím protože ty mm, výsledky se velmi liší podle zemí. Jsou země, které vykazují 70%, zatímco třeba Francie méně než 20%. A je také potřeba, už jsem o tom mluvil několikrát, je potřeba posílit úlohu i prostředky Frontexu tak, abychom měli skutečnou politiku solidaritou u hlídání vnějších hranic, zejména vedle té možnosti mít teda tam ty stráže, tak společnou politiku. Už se o tom hovoří velmi dlouho, je to součástí všech evropských programů, všech evropských otázek, ale v podstatě jsme nikdy toho býka nechytli za ty rohy, nikdy jsme to nepojednali v tom dlouhodobém eh, hledisku. Evropa se často posouvala pomocí krizí, ona prožívá několik krizí a v této věci si myslím, že by skutečně měla mít i krátkodobou, ale hlavně dlouhodobou politiku. Děkuji. The next speaker is Barbara Spinelli. And... Dalším řečníkem je Barbara Spinelli na dvě minuty. Dobrý večer, i já jsem velmi ráda, že máme tuto velmi zajímavé setkání. A měla bych říct, že to tady znepokojivé známky toho, že Evropská unie nedostává své roli a není schopná se eh, vyrovnat s touto výzvou. Přitom jsem eh, přišel no, počet těch uprchlíků, kteří se dostali do Evropy, představuje pouze 0,2 celkové populace. A chci to doložit tím, že na zítřejší radě se nebude hovořit ani o Dublinu, o konci dublinského nařízení, pořád se o tom hovoří, ale teprve se to začíná studovat a bude se hovořit o dvou věcech. O tom, jak zastavit eh, toky migrantů a jak posílit eh, navracení eh, uprchlíků do země původu. Takže to znamená posílení všech těch opatření, které by mohly vést k také vracení uprchlíků, eh, posílení Frontexu, hovoří se o těch hotspotech, o tom, že je potřeba rozlišovat mezi migranty a uprchlíky, ale já bych také chtěl říci, co řekl místo předseda komise Tromans ve Štrasburku před několika dny, a sice, že uprchlíci, kteří se dostanou do Evropy, představují 80% z toho celkového počtu migrantů. A pokud eh, by tady nebyly ty převaděči, tak by tady měly být humanitární koridory, které by měly usnadnit eh, příchod uprchlíků do Evropy. Děkuji. Merci, Michel Piron. Thank you. Děkuji, Michel Piron. Děkuji, paní předsedkyně a také připojuji své díky těm, kteří se zúčastní našeho setkání. Jsme tady před značným problémem, ale musíme si připomenout, že ať je sebe těší, pokud se dostaneme k číslu milion uprchlíků, je to 0,22 evropské populace, o které by šlo v rámci toho přijetí. Já jsem z těch, kteří ob obdivují, obdivovali přístup paní Merklové v této věci. Pokud jde o to první téma, to je ta realita přemístování a viděli jsme to nedávno u Itálie, položil bych pár otázek. Jaké, jaký vývoj můžeme očekávat ve stanoviscích jednotlivých států jaký vývoj můžeme očekávat, co se týče konkrétních opatření, nejenom u toho přijímání, ale také schopnosti integrovat. Můžeme zde vdoufat v nějaké změny u těch států jednotlivých. Jaký vývoj očekávat u Řecka a Itálie, které byly opravdu velmi, velmi zatíženy a v, některém, v některých obdobích dokonce ponechány sami sobě. A co se vztahy s Tureckem, které jsou tak důležité a sousedními zeměmi, jako je Libanon a Jordánsko. A poslední otázka, jaká vnější politika EU, říkám vnější, no možná i se s rozměrem OSN, jak, jak můžeme tuto politiku rozvíjet, co se týče vojenských kontrol, zejména na hranicích s Libií, v mezinárodních vodách, co se týče celého středoevropského, středomorského regionu. Děkuji. Promiňte, já se limituji na ten čas, abychom dodrželi všichni všechno, co máme. Thank you very much. Uh, if... Děkuji vám. Teď uh, Eva Žoli. Děkuji, uh, pane předsedo, za slovo chci také pozdravit předsedkyni Výboru pro evropské záležitosti Národního zhromáždění ve Francii, Daniel. Tato iniciativa je velmi dobrá, protože nám umožňuje vyměňovat si názory o tak důležitém, o tak důležitém tématu. Chtěl bych se s vámi podělit o velmi nepříjemný dojem, který mám z posledního zasedání Rady, kde jsme získali dojem, že Evropská unie vlastně neexistuje že převládají národní zájmy. Itálie, Řecko a Maďarsko jsou v první linii a e, solidarita vůči něm není příliš velká. Musíme reformovat dublinské nařízení a my čekáme, že komise do konce roku předloží příslušný návrh. Jako bývalá předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc, musím říct, že jsem šokovaná tím, že se navrhuje využití prostředků, které mají jít na rozvojovou pomoc na ostrahu hranic, na kontroly hranic, na hranicích. Rozvojová pomoc eh, je dnes důležitější než kdy jindy právě z důvodu těch zvýšených migračních tlaků. A chtěla bych přivítat také iniciativu francouzského ministra financí Sapána, který prohlásil, eh, že, že sníží eh, eh, tuto podporu. Musíme si uvědomit, že jsou tady tisíce lidí, kteří žijí v nedůstojných podmínkách. A jak tedy se můžeme postarat o 100 tisíce, o 100 tisíce lidí? Měli bychom jim zajistit přístřeší a mě by zajímalo, jestli Národní shromáždění ve Francii je konzultováno v těchto věcech. Protože francouzský prezident eh, se nabízí hezká slova, ale eh, v praxi se to nějak neprojevuje. Mě by zajímalo, jestli Národní shromáždění se tím hodlá zabývat. Thank you. Merci. C'est au tour de Marc Lafineur. Marc Lafineur, děkuji paní předsedkyně a bravo za tuto iniciativu. Já si myslím, ta, ta, tato aktualita, to je věc, která je migrační, ta neustále tady trvá, rozvíjí se, rozvíjí se extremismus, to vidíme v Libii, Iráku, Sýrii a vidíme, že to může se rozšířit na hodně zemí. Je tedy potřeba být obezřetní v Evropě. Evropa je kritizována a přitom všichni víme, že jenom pomocí více Evropy, více Evropy můžeme bojovat eh, proti nezákonné migraci, ale také přijímat ty, kteří jsou opravdu ve velmi špatné životní situaci. Nezapomínejme, že je potřeba mít dlouhodobou politiku a že je potřeba mít politiku, která bude řešit věci a problémy na místě. Na rozvojovou pomoc samozřejmě ta by měla být velmi silná evropská, ale také všech států. A také jsem chtěl mluvit o evropské politice obrané, protože když vidíme ozbrojené konflikty, které vznikají v Iráku, v Libii, v Syrii, je potřeba, aby Evropa také měla prostředky, aby vojensky dokázala zasáhnout v terénu a řešit problémy. Nemůže to být pouze pár evropských států, které, které pak půjdou do toho sami. Je potřeba tady spolupráci a evropskou solidaritu. A pochopitelně, co se týče hranic a co se týče eh, vybudování těch eh, ochrany, té ochrany, toho ochrany těch stráží hraničních, já si myslím, těch 24 tisíc migrantů, které máme přijmout, to se může zdát jako velmi nízké číslo a z hlediska našeho veřejného mínění je to eh, málo, protože my vítáme daleko víc migrantů každoročně, to je potřeba to říct, 24 tisíc je opravdu málo ve srovnání se stovkami tisíc ročně, které jsou běžné. Děkuji. Mr. Patton. Pan Patton? Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer do Paříže. Já bych chtěl něco říci z perspektivy Británie. Byla tady řeč o těch celkových číslech. Předchozí řečník říkal, že ta čísla co dohromady jsou relativně malá ve srovnání s počtem obyvatel v Evropské unii. A zajímá, záleží na tom, kde zrovna jste. Když se podíváme na oficiální eh, čísla o migrace za rok 2014, tak eh, čistá migrace byla asi 300 tisíc, eh, což je docela vysoké. Nicméně počet eh, pracovních eh, povolení bylo asi 800 tisíc a mezi tím je tedy značný rozpor. My rozhodně nepotřebujeme společný asilový systém, který by motoval lidi, aby přicházeli do Británie. My jsme měli velký nárůst migrace do Británie v posledních 10-15 letech a běžný Brit má pocit, že už jsme si Eh, že už jsme přijali dost lidí a že nechceme v tom pokračovat. Chtěl bych ještě eh, něco říci o Kale. To, čeho jsme svědky v Kale, je naprostá anarchie. Francouzi dovolili, aby tam ta situace se neustále zhoršovala. Jsou tady lidé, kteří nejsou opravdovými uprchlíky. Většina z nich jsou ekonomičtí migranti, jsou velmi agresivní a probíhají tam hruzostrašné věci. Eh, lidé nebo řidiči kamionů jsou to zastrašováni a vlastně se jedná o invazi já bych byl rád, kdyby eh, Francie se zavázala k tomu, že tam začne zatýkat eh, převaděče, že bude zatýkat eh, například ty osoby, které poškozují majetek Eurostaru. Byl bych rád, kdyby francouzská strana více na mezivládní základě, ne na základě, spolupracovala s britskou stranou. Byl bych rád, kdyby tady šlo ke spolupráci armádní a Dokonce i francouzské loďstvo by mohlo s britským spolupracovat a zabránit těmto lidem příchodu. Byl bych rád, kdyby francouzská strana dokázala uznat, že se jedná o invazi a že je potřeba s tím něco dělat a je potřeba navázat s Brity spolupráce. Ale prosím, vyčistěte kale. Děkuji. Děkuji. Ano, pan další řečník. Paní předsedkyně, souhlasíme všichni s tím, že samozřejmě migrační krize nemůže být řešena na národních úrovních. Máme tady globalizaci, máme tady regionální problematiku. Evropská unie podle mého názoru by měla přinést trvalou efektivní odpověď na tuto otázku. A z tohoto hlediska Náš výbor pro evropské záležitosti požádal, aby Frontex byl posílen jak z hlediska rozpočtového, tak lidského, tak právního. Je to nutnost proto, abychom skutečně reagovali na, eh, na to, jakou má dnes úlohu a úkoly je teda potřeba skutečně posílit eh, tyto věci vzhledem k tomu, kolik lidí přichází do Evropy. Jsou tu hotspoty ehm, v zemích, tedy, které eh, mají rozlišit, eh, které tady jsou na, na, v první linii, které mají rozlišit vlastně mezi tím, kdo je tady typický ekonomický migrant a kdo je skutečně uprchlík. Vzniká to všem další řada otázek kolem toho, jak to všechno bude řešeno, jak budou zapojeny jednotlivé státy. Tady je potřeba se podívat na různé aspekty, je potřeba mít standardizované postupy pro řešení a podle mého názoru je nezbytné zajistit solidaritu s těmi státy, která mají velká retenční centra například, která musí provádět ta negativní rozhodnutí, vlastně podpořit země, které se, jsou v té první linii. Čili je potřeba také finančně podpořit ty státy, které třeba eh, jsou více implikované. A abych to ukončil, vzhledem k té situaci Unie a státy, které ji tvoří, musí skutečně konat a rozlišit mezi uprchlíky a, migra- a ekonomickými migranty naše diplomacie se snaží reagovat konflikt na konflikty na středním východě. A také ještě třetí bod, je to způsob, jak se budeme starat, eh, za jakých dobrých podmínek budeme přijímat eh, migranty, kteří budou mít statut uprchlíků. Thank you. Next speaker is uh, Monsieur Gilles Le Breton, one and a half. Dalším řečníkem na minutu půjde pan Gilles Le Breton. Dobrý večer, milí kolegové. Dublin je mrtvý, byl odnesen migrační vlnou a dnes je nahrazen relokalizační politikou, to znamená kvótami migrantů 40 tisíc, v černu 120 tisíc, v září a zít na zítří tedy povinné kvóty jak už to říkala paní Kora Zabít z, z EPP. Je tedy potřeba jednat a já jsem velmi rád za to, že se bude konat konference v Lavalet právě o migraci v listopadu. Budou tam body, které budou velmi zajímavé, které jsou snad přináší určitou naději v rámci té konference. Ta konference počítá s lepší spoluprací aby se ty státy původu vlastně snažily zadržet to obyvatelstvo doma a potom lepší politiku návratovou. Je tu další bod zajímavý, který spočívá v tom, že by měl se efektivněji jak si také útočit proti převaděčům. Pak jsou to všem určité body zarážející. Otázka legálních migračních cest, Evropská unie se neustále připojuje k migrační filozofii, to už tady pan Ramalpolos v červnu říkal, chybí nám nějakých 50 milionů osob do roku 2060 a já se bojím, že Evropská unie brzy překročí ten limit a překročí tu hranici, která bude zdravá. Sofie Rofí za Národní schromáždění. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já také jsem velmi ráda za tuto iniciativu a chci požádat kolegy o jejich stanovisko ke třem bodům, které se mi zdají, jak si brzdit efektivnost přijímání migrantů. První bod se týká otázky, a někdo už to tady, několik kolegů už tady říkalo, jaká budou tedy opatření, jaké budou závazky, které mohou být přijmuty pro mm, navracení migrantů, kteří skutečně nedostanou prostě odpověď kladnou na, na, tu, na tu asilovou žádost. Čili ano, kvalita příjmu do, dobré a přijímání to je jedna věc, ale také jak tedy postupovat u toho zamítání, jaké konkrétní opatření, jaká opatření by měla být realizována, abychom se e, ubránili určitému vysokému riziku infiltrace džihadistů, v rámci okruhu těch uprchlíků, politických uprchlíků a migrantů. A třetí otázka, jaký je způsob, který bychom dokázali harmonizovat, abychom zaručili kvalitní přijímání uprchlíků v přijímacích zemí tak, aby ty prostředky, které budou na to vydány, byly skutečně použity správně kvalitně, zejména co se týče třeba přijímání eh, dětí do škol, protože ve Francii se to trošku nějak zpomaluje, hlavně tam, kde ty školy přijímají děti, které neumí ani slovo francouzsky a my bychom měli mít společnou harmonizovanou politiku, aby ta kvalita byla opravdu na místě, zejména u přijímání dětí. Děkuji. Our next speaker is Augustin Diaz de Mera. Dalším řečníkem je Augustin Díaz de Mera Garcia. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Toto není poprvé, kdy jsme zažili v Evropě migrační krizi s velkým přílivem eh, eh, lidí z Měšku. Vzpomeňte si na etnické čistky v Kosově, Milpát Milševiče, celá ta krize v Jugoslavii, na Balkáně. A Německo tehdy velmi štědře poskytovalo um, azyl, tak jako to dělá i dnes. Víme, na co mají nárok eh, žadatelé o azyl podle úmluvy z roku 51. Kdo to dnes jsou? Jsou to většinou Syřané, kteří prchají před válkou, nebo Iráčané, nebo Afgánci, ať už jsou ale odkudkoliv, tak eh, většina eh, z nich se přeplaví přes Středomoří, využívají balkánskou trasu a ta válka v Syrii již eh, způsobila 4 miliony uprchlíků ze Sýrie. Libanon, Turecko a Jordánsko přijímají nejvíce těchto uprchlíků. A kromě toho jsou spoustu další, kteří si koupí eh, doklady v Turecku, aby se mohli vydat na cestu. A převaděči, převaděči potom využívají nebo zneužívají eh, toho obtížného postavení migrantů, využívají toho tedy zločinecké skupiny a měli bychom ukázat eh, náš soucit, měli bychom jim nabídnout důstojné přijetí a samozřejmě ty, kteří na to právo nemají, bychom měli poslat zpátky, neměli bychom zavádět nějaké restrikce na počet příchozích, ale měli bychom bojovat proti těm, té druhé skupině kteří to zneužívají. Měli bychom přistoupit k vytvoření hotspots. To by nám mělo umožnit identifikovat ty osoby, brát otisky prstů, e, potom je přesídlovat a pokud je nezbytné, tak je poslat zpátky. 400 milionů na těch sedm center bylo vyčleněno Musíme také posílit rozpočet Červeného kříže, Červeného půlměsíce, agenturu OSN. Rada se teď dohodla na přerozdělení těch 160 tisíc uprchlíků a se tak se musí posílit ostrá hranic a musíme e, zlepšit to, jak e, ten systém funguje. Ze všech těchto důvodů, vážení kolegové, používáme velmi naléhavá opatření, ale musíme také řešit příčiny. Měli bychom využít diplomatické prostředky a sami vyvíjet nátlak. Měli bychom kombinovat různé přístupy. Rusia i Turkia, pero eso lo tocaremos en otra ocasión. A na závěr ještě k Rusku a k Turecku, k tomu se vrátíme. Děkuji. Si Marie-Louise Ford, Marie-Louise Ford, dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové a kolegové z Evropského parlamentu. Já jsem ráda za tu, toto společné zasedání, které jasně ukazuje tu naléhavost a význam spolupráce. My jsme v světě propojen sítěmi a skutečně se evropský kontinent stává globalizovaným migračním polem. Samozřejmě jsou všude eh, potíže ekonomické a teď ty toky se stanoví stále nové a nové cesty. Podle poslední zprávy Frontexu vyplývá, že ta krize migrační nabývá nebývalých rozměrů. Hovoří se o 100 tisících červnu 2015 a tím pádem je to se, se přes 700 tisíc migrantů, kteří se dostali do Evropy navíc. Takže ten problém je samozřejmě geograficky větší. Osoby, když, když tady sledujeme to barbarství v Sýrii a jinde, tak chápeme, proč mnoho lidí se snaží dostat do EU. Zdá se, že evropská odpověď by se zdá se tedy zpřesnila, obohatila, byla přijata naléhavé opatření, byl přijat rozpočet pro léta 2015-16, jsou to naléhavá opatření, relokalizační opatření. A myslím si, že nemůžeme prostě jenom jednorázově řešit takovou jednu krizi tím, že ustanovíme kvóty. E, německý partner byl sám jaksi zaskočen rozměrem toho toku 20 dubna tohoto roku, o tom už hovořili ministry na Naradě pro spravedlnost, diverzita původu těch populací v podstatě vyžaduje, abychom rychle zavedli skutečně plodné, plodnou spolupráci se zeměmi, které jsou za, hraněmi, za hranicemi Schengenu a samozřejmě ty hotspoty na vnější hranici Evropy politika Evropy, co se týče migrace, zatím nemá k dispozici obecné mechanismy, které by zapojily všechny členské státy. A proto bych ráda věděla, jaký je stav eh, v, té, v této oblasti, co o tom ví evropští kolegové. Miriam Tali. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji na, našim eh, protějškům z eh, Franci- z Francie je velice cené mít možnost eh, organizovat tuto výměnu názorů. Já eh, chci mm, říct jménem SND, které zastupuji, že mm, migrace je mm, jednou z priorit Evropské unie. My jsme ovšem znepokojeni, protože máme pocit, že je malý důraz, který Rada klade na humanitární ochranu a my chceme zdůraznit naše přesvědčení, že bychom měli oddělit realitu eh, migrace od bezpečnosti a kontroly hranic. Eh, máme několik klíčových eh, věcí, které chceme říct z hlediska SND. My chceme zdůraznit potřebu rychlé implementace rozhodování o relokalizaci. To musí být Um, jedno z, nej, eh, jedno z hlavních rozhodnutí rady, eh, Evropské rady. A mm, také eh, chceme zajistit, aby členské státy nezdržovaly realokační program, protože máme signály, že by se to mohlo stát. Za třetí chceme revidovat Dublin 3 než to se tak stane, tak musí být řádně implementováno, aby humánní standardy eh, platily všude v EU. Dále by mě zajímalo a mm, z vaší strany váš názor na to, že je třeba udělat více pro integraci uprchlíků do hostitelské společnosti. Já vím, že Francie má s tím problém a bylo by zajímavé vědět, co Francie dělá pro lepší dialog mezi komunitami. Děkuji. Jean Lambert, děkuji kolegové. Samozřejmě první výzva, která je tu před Evropskou unii, je pomoc z lidského hlediska, pomoc na moří, zejména, aby se zachránily životy. Dnes ta otázka stále platí. Dále, obtíže přicházejí kvůli tomu, že na evropská pobřeží přijíždějí lidé, přichází migranti a uprchlíci na druhé straně. Migrační otázka je skutečnou výzvou do budoucna, protože Evropa nemůže doufat, že bude v míru jako ostrov, když svět eh, má problémy. A rozdíly v ekonomickém rozvoji, klimatické problémy, to už samo je v srdci všech výzev a bude to do budoucna ještě zásadnější. Proto je potřeba udělat vše pro to, aby díky politice, díky spolupráci se zastavil migrační tok a pomohlo se těm zemím, odkud pocházejí. Co se týče tedy těch uprchlíků, kteří většinou přicházejí z uprchlických táborů, třeba v těch táborech žijí už, já nevím, už, už rok, roky nebo v těžkých podmínkách a oni tedy přicházejí do Evropy, protože ty eh, převaděči jim umožňují to tak učinit a říkají jim, že jim bude u nás lépe. Naše odpovědnost je tedy asimilovat, buď asimilovat to uprchlíky, poskytnout jim tedy nějaký ukryt, za jakých podmínek jim takový, takový ukryt vlastně můžeme poskytnout, než se budou moci vrátit do své vlasti. My bychom tedy hlavně měli zastavit ty důvody příchodu. To znamená, měli bychom udělat vše pro to, aby se mír do těchto zemí vrátil. Jussi Halaaho Dalším řečníkem je Jussi Halaaho. Děkuji, zdravím kolegy ve Francii. Finsko, odkud pocházím, eh, čekám, že přijme asi 50 tisíc žádostí o azyl v tomto roce, to je velký počet pro zemi s 5 miliony obyvatel, je to také několikanásobný počet toho než běžně a situace ještě o něco katastrofičtější než v sousedním Švédsku. Já mám několik eh, eh otázek, nebo mě, jak to řeší ostatní země, až Zatím eh, se soustředíme na to, jak jim najít nějaké přechodné přístřeší. Nemáme infrastrukturu pro to, abychom mohli přijímat takto velký počet. Použili jsme nemocnice, školy, věznice, kasárna, dokonce i stany. Náš eh, azylový systém je tím zahlcen. Zpracování eh, žádostí většinou trvá půl roku, ale eh, asi to bude trvat déle v té nové situaci. Lidé, kteří přicházejí do Finska, jsou Převážně mladí muži ze Somálska a Iráku cestují po celé Evropě, protože si někde na internetu přečetli, že eh, je pravděpodobnější, že jazyl dostanou ve Finsku než eh, v jiných zemích. No. Eh, ty kladné, nebo části jsou kladně vyřízeny v 75% u Iráčanů ve Finsku, na rozdíl 50% ve Švédsku. Takže oni potom, když jsou v přeplněných eh, kasárnách, tak jsou velmi frustrovaní, nespokojení. A když máte najednou eh, tisíce frustrovaných mužů v cizí kultuře, tak to může vést k ne, eh, ne, nežádoucímu chování a jak tedy udržet pořádek mezi všemi těmito lidmi, zejména pokud se sami nemůžou dovolit vlastní bydlení a kteří si pravděpodobně dohledné době nenajdou zaměstnání. Neměli bychom být naivní. Migranti navíc chtějí zůstat v těch největších eh, městech a ne, kde, jsou pro ně, eh, kde je pro ně k dispozici přístřeší. Chantal Dité. Děkuji, Chantal Dité. Děkuji. Také jsem ráda, že Evropská komise z migrační otázky učinila jednu z priorit. Já si myslím také, že na, pouze na úrovni Evropy můžeme jednat co nejefektivněji, vytvářet solidární humanitární Evropu vůči těmto lidem, kteří utíkají před válkou a chudobou. První takový otazník, který si kladu, mi se zdá, že Evropa všem nejedná jenom v rámci naléhavosti, nebo jedná v naléhavosti, ale není to ta, nej, to nejlepší řešení. Měla by přemýšlet o skutečné migrační evropské politice, aby dokázala předcházet těm krizím. Myslím si, že ten problém uprchlíků mohl možná být trošku řešen dopředu. Já bych ráda také věděla, zda skutečně existuje nějaký rozpočet na přijímání uprchlíků, aby skutečně mohly být eh, přijímáni důstojně. V tisku se v poslední době hovořilo o mimořádné evropské dani, která by se snad projednávala s Evropskou komisí a s Německem, takže bych ráda věděla, co na tom je pravdy, zda to zda je to jenom šeptanda, ale ono to prošlo mnoha novinami. Takže na to možná něco bude. A ráda bych také měla informace o způsobu, jak vlastně Evropská unie spolupracuje s humanitními organizacemi. Ono je potřeba skutečně nějak ty lidi přijmout reálně a myslím si, že pokud chceme řešit problémy, musíme mít skutečnou spolupráci s nejvyšším s komisařem a se státy, kteří přijímají nejvíc eh, migrantů ještě dávno před Evropou. Děkuji. So, thank you. We have now uh, would have a speaker of third. Nyní eh, měl hovořit eh, třetí zástupce EPP, ale ten tady není, tak se ptám, jestli Paříži mají dalšího řečníka. A, no. no, v tom případě dáme hned slovo panu Didier Kontenovi. Ano, děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, hodně evropských představitelů se domnívá, že je potřeba jít za Dublin a mít skutečnou migrační evropskou politiku. Dublinská dohoda, která od roku 2003 řídí azylovou politiku, v podstatě je odsuzováno jeho, jeho evropskými státy. Ten systém předpokládá, že žadatel o azyl může předložit žádost pouze v zemi, kde byl zaregistrován poprvé. To vytváří velký tlak, zejména na ty země, které jsou nejblíže středozemnímu moři, protože to je hlavní migrační cesta v Evropě. Ovšem chceme-li omezit takové migrační toky, musíme se zaměřit na země původu. Tam by se měl projednávat asilové žádosti a tím bychom se také vyhli těm smrtelným cestám. Tak se chci to, zda jste zahájili v rámci vašeho výboru nějaké práci na takovou politikou, která by se zaměřila právě na toto a zda jsou nějaké případy žalob, zejména u Evropského soudního dvora a v jakém, jakém, jakým směrem jdou. A ještě ten mechanismus naléhavosti, myslím, že to je článek 23 Dublinu, byl aktivován, zda byl tedy aktivován, a potom otázka navazuji na to, co říkal jeden kolega. Zde jsou evropské fondy na pomoc pro zapojování těch žadatelů o azyl, zejména co se týče výuky evropských jazyků. To si myslím, že by mohl být důležitý faktor pro usnadnění jejich integrace a zapojení v rámci tedy našich národních životů. Děkuji. Pro a next speaker is Iliana Jotova. Iliana Jotova je dalším řečníkem na dvě minuty. Děkuji, děkuji svým kolegům v Paříži za tuto možnost diskutovat společně o tématu, které je tak závažné a aktuální. Už tady zaznělo hodně věcí, ale já bych chtěla ještě položit jednu otázku. Jak vy jako členové národního, poslanci národního shromáždění ve Francii, hodnotíte evropskou legislativu, která se nyní navrhuje? Návrh komise a poslední rozhodnutí rady eh, v otázkách migrace. Eh, zejména mě zajímá váš názor na hotspoty. Chci se zeptat, jestli eh, tady není hrozba, že se z toho stanou geta pro migranty. Chtěla bych také vyjádřit svůj absolutní nesouhlas s francouzským politikem, který před několika týdny dal interview do novin eh, Figaro, a který říká, že by se měly vytvořit nárazníkové zóny v eh, zemích, jako je Bulharsko, Itálie a Řecko. A podle něj by to mělo sloužit jako ochrana pro Evropy. Zajímalo by mě, jestli Eh, tento přístup politika je sdílený. Já si myslím, že by to vedlo k rozdělení a k konfliktům v Evropě a určitě to není nic příjemného ani pro občany. Merci pour votre brièveté. Je passe la... Děkuji za krátký vstup. Eh, Marie Teker, která jako zpravodajka má také co říct. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se zdá, že ta výměna ke dnešnímu dni ukazuje, jakou vůli máme eh, mít eh, jaksi pevnější Evropu vůči krizi, která vznikla tou masivní migrací do Evropy. Návrhy, které zde vidíme, nám umožňují mít společnou strategii. Umožňuje nám to hájit i naše národní zájmy, svobody, Eh, řekněme, rozumné přijímání, ukázat světu naši sílu a solidaritu. Já tady mohu citovat eh, některé návrhy, které přicházejí z francouzského parlamentu, ale také eh, od nás tady od společného jednání, ať už jsou to tedy ty, ty stráže evropských hranic, potom postoupit v tom mechanismu přemístování vytvoření nového úřadu evropského a také akce ve prospěch zemí původu a třetích států, protože jinak ten problém nemůžeme vyřešit. Ale zbývá tu ještě otázka, kterou bych chtěla připomenout, já jsem o ní hovořila, to je otázka eh, disponibilních prostředků, které jsou, by měly být věnovány na migrační otázku. Také se tu objevila otázka rozdělování. My jsme přišli s návrhy eh, ke kritériím, které byly zvoleny v rámci Evropskou komisí. Kritéria jsou to jsou taková, že by možná měla být přeskoumána otázka třeba nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti, tam ta čísla v jednotlivých státech nejsou stejná, čili měli bychom se podívat na reálnou situaci každého státu, abychom skutečně tu solidaritu mohli dobře postavit a také volám po zodpovědnosti všech členů Evropské unie, ať už je jejich velikost, jakákoliv, protože velikost neospravedlňuje neúčast na takovéto solidaritě. Já bych mohla velmi rychle připomenout také další otázky, které byly dány směrem ke Francii. Ano, Francie přispívá na fungování těch přijímacích center, například harmonizace mm, v rámci tedy asilové směrnice, tady už došlo k určité harmonizaci a tak té bych mohla připomenout, že hraniční policie a fungování hotspotů, tam Francie a dnes to potvrdila, oznámila, potvrdila prostřednictvím ministra vnitra, že se bude na té relokalizaci opravdu značně podílet Next speaker is now Gerard Dupré. Řečníkem je Gerard Dupré. Děkuji, pane předsedo. Zdravím i své francouzské přátele. Musím říci, že jsem velmi příjemně překvapen vaším proevropanstvím, vaším tónem. To si myslím, eh, že eh, je trochu v rozporu s tím, co tady někdy slycháme od našich kolegů z té posledně vytvořené politické skupiny. Eh, si myslíme, že eh, je potřeba mít společnou eh, migrační a azylovou politiku, ale myslíme si, že také musíme společně řešit příčiny této krize. Když se podíváme na situaci na Blízkém východě, když se podíváme na různé iniciativy, které tam přijímají ostatní, tak my tady rozhodně společnou politiku nemáme a to mm, ani ne vojenskou. François Hollande se bombarduje, ale Putin tady postupuje dál, nemáme také společný přístup k tomu, jak komunikovat s Tureckem, kolik pomoci máme poskytnout, jaké závazky chceme od Turecka, aby přijalo, protože v tomto okamžiku eh, je to hlavně Turecko, kudy většina těch příslušníků třetích států k nám přichází a žádá o azyl, takže bychom rozhodně měli se dohodu na všech těchto věcech. A dále si myslím, že jsme ještě nevěnili dostatečné úsilí v oblasti solidarity mezi různými státy, například eh, v otázkách těch hotspotů, které by měly umožňovat přerozdělovat určitý počet těch uprchlíků. A víme, že už jich je tady značný počet tady v některých státech, eh, které, kteří nejsou v těch hotspotech, takže eh, co se týče solidarity, tak si myslím, že nejdeme dost daleko. A dále také si nemyslím, že jdeme dostatečně daleko při vytváření společné definice azylu. Eh, Francie navrhuje vytvoření společného asilového úřadu, eh, tak aby eh, všechny ty žádosti byly zpracovány stejným způsobem. Já si myslím, že to by byl způsob, jak můžeme zajistit rovné podmínky nebo rovné stejný systém, jak vyřizovat tyto žádosti. Mám ještě trochu času, pane předsedo. A ještě jedna poslední věc. Co se týče Frontexu, tak si myslím, že můžete počítat s naší podporou. Já jsem slyšel několik eh, vystoupení, které šly tímto směrem a že bychom mohli začít eh, s vytvářením společných eh, sil, které by měly hlídat hranice, ale stejně tak bychom společně měli organizovat navracení uprchlíků. Já si nemyslím, že to je ta úplně největší priorita Evropské unie. Pokud máme mít důvěryhodnou společnou politiku, tak bychom Eh, jednak umožnili těm, kteří tady mají právo zůstat, ale potom eh, jim umožnit eh, také se vrátit těch, kteří tady právo na to nemají. Z stejných podmínek. A posledním řečníkem z naší strany je Miltiadis Kirkos na dvě minuty. Děkuji. Já chci také pozdravit srdečně naše francouzské kolegy. Už 14 měsíců se tady diskutuje o migraci, o azylových otázkách a já si myslím, že už jsme identifikovali eh, už je ta základní témata. Nejde jenom o těch 40 tisíc, kteří mají být přesídleni a přerozděleni. A hlavní otázka je, jestli těm lidem poskytneme azyl, nebo je pošleme zpátky do těch konfliktních oblastí. A další otázka, kterou si musíme klást, je, jestli dáme azyl tomu, kdo umí dobře plavat, nebo kdo má dost na to, aby se zaplatil převaděče, Měli bychom spíše hovořit o legálních způsobech migrace. Musíme posílit evropské prostředky. Není možné, aby někdo přicházel do Evropské unie, když není registrován. Eh, pak má samozřejmě nárok na sociální eh, pomoc a zdravotní péči. První země, které posílají k nám uprchlíky, když dostanou dost peněz, Eh, tak myslím, že musíme nejenom zohledňovat eh, ty krajní zem, státy, ale všechny státy EU. Ty lidé, lidi, kteří k nám přicházejí, musíme ubytovat, musíme je živit, musíme je zapojit do výrobního řetězce a na to musíme pracovat a tady potřebujeme odpovědi pro e, progresivnější reakci na migrační problematiku poslední poznámka. Holand eh, řekl, že Francie mm, hledá, čeká na uprchlíky, ale ne, ne, ne, nenajde je, protože všichni míří do Německa. Tím jsme se dostali na konec seznamu řečníků. Teď ještě chci dát všem Eh, slovo na, na jednu minutu. Kdo ještě, eh, kolik máme eh, kolegů v Paříži pro Catch the Eye? Nikdo. Ne, ne, my jsme v klidu. Uh, I would ask first uh, Madame Revaud Dallon for one minute and then uh, Christine Winberg for one minute and Corazza Bild for one minute. Yeah? In this Děkuji, pane předsedo. A dobrý den do Paříže. Velmi zajímavá výměna a vidíme, že politické vize eh, jsou v podstatě obdobné, ať už tady v Bruselu nebo v Paříži. A ten migrační, ta migrační vlna, to je vlastně používání stejného slovníku vlny, migrační toky, smrtelné přejezdy a tak dále, smrtelné plavby. Ano, jsou tu demokratické hodnoty, na kterých vysíme. Ano, je potřeba mít společnou migrační politiku. Je tu otázka naléhavosti, co se týče přijímání uprchlíků. My pracujeme na tom globálním přístupu a přepracujeme a chceme tedy uh, a chtěli bychom, aby se na ekonomickou migraci nenahlíželo jako na negativní věc, že na tom se musí pracovat, je to pozitivní bod a i pro naši ekonomiku a počítám s vámi, že, že se podíváte také na studie, které odvedly odbory v této otázce. Winberg. Tak, fru ordförande, ledamöter. Vi har pratat om här ikväll om solidaritet Vážení poslanci, mluvíme o solidaritě. Všichni musí převzít odpovědnost, to říkáme všechny členské státy, to je samozřejmé, že je třeba převzít odpovědnost, ale já se domnívám, že suverenitu členských států ovšem nelze, nelze na ní zapomenout. Každý členský eh, stát má právo se rozhodnout, kolik si může dovolit. A ne všechny členské státy uh, Eh, přijmou, eh, by přijali tolik uprchlíků, kolik eh, se jim doporučuje. Ehm, a jsou, je třeba je donutit, aby převzali tu část, která jim byla stanovena. Dublina a Angela Merkel v podstatě, že Dublinská smlouva nebo Dublinská dohoda je pro, do, prolomená, pak vidíme, že Eh, ty hranice se znovu obnoví. Integrace. Jak eh, si myslíte, že všechny tyto uprchlíky integrujete? Jak to souvisí s vašimi veřejnými financemi? Paní Koroca byl, děkuji. Pane předsedo, já chci jenom říci, že tuto... Říci, že to je společný problém, měli bychom na tom pracovat společně. Víme, že to nesmíme přenechat eh, extrémní pravici, která jenom polarizuje společnost, vytváří tlak a víme, že nepřichází žádným eh, eh, životaschopným řešením. Je, není jiná možnost, než si společně rozdělit odpovědnost za tento problém. A ještě k otázce jednoho z našich kolegů v Paříži. Ano, je potřeba reformovat eh, dublinské nařízení a měli bychom tady mít mechanismus, tedy permanentní mechanismus, závazný pro všechny členské státy, pro přerozdělení uprchlíků. Máme tady také fondy, máme tady agenturu Frontex, máme tady asilový eh, úřad, máme jakousi společnou politiku, máme společná pravidla, což ukazuje, že eh, potřebujeme leadership. A víme, že Francie, která je Eh, kolebkou lidských práv, by měla jít příkladem, měla by ukázat ostatním, jakým směrem se eh, ubírat a neměla by se nechat zničit retorikou, tou ničovou retorikou extrémní pravice. Děkuji za pozornost. Eh, Pierre Luquillet s'est inscrit pour une minute. No, Pierre se zapsal i za nás na jednu minutu. Já bych chtěl jít nebo navázat na to, co zde bylo řečeno před chvilkou. Chtěl bych říci, že je to téma, které je zásadní, protože je to téma, které nezmizí za pár let. Je to trvalé téma a musíme přijít, přinést skutečně evropské trvalé řešení. Je to téma, které pokud jej nebudeme zpracovávat krátkodobě i dlouhodobě, tak to nepřinese nic. To rozhodnutí musí padnout hned. Azylová politika nemůže čekat. Harmonizovaná politika ta musí přijít teď. A úloha a posílení úlohy e, prostředků pro Frontex, to musí přijít, to zatím bylo nedostatečné. To musí prostě přijít také hned teď. A nakonec doufám, že mě paní předsedkyně nepřeruší, protože já jsem vám zrovna chtěl poděkovat za to, že jste zorganizovala s panem místopředsedou toto setkání, toto zasedání. Zdá se mi, že to je opravdu vynikající věc tak to vlastně posilovat eh, vztahy mezi našimi dvěma institucemi je potřeba v tom pokračovat a ještě jsem ušetřil pár vteřin, paní předsedkyně. Děkuji, ano. Vidíte, jak výbor pro evropské záležitosti je solidárním výborem, abychom to rychle ukončili, tak vám na závěr chci poděkovat za vynikající zasedání. Samozřejmě vidíme, že bychom potřebovali ještě více času na výměnu. Končíme dnes ale můžeme skutečně zahájit eh, velkou výměnu v rámci tedy posílení té imigrační politiky, ať můžeme to rozvinout, co se týče přístupu k jazyku, k zaměstnáním, přijímání těch lidí skutečně musí být ta evropská posílená solidarita, na tom jsme se shodli. Víme, že také v tomto duchu Evropský parlament sehraje svoji úlohu spolu legislativce a my budeme velmi pozorně v naší evropském, našem evropském výboru toto sledovat. I to, co dělá Evropská komise. Pravidla Dublinu vytváření hraničních stráží, o kterých zde byla řeč, diplomacie, politika rozvoje. Chci připomenout i já, že pokud se z toho chceme dostat, musíme být pozitivní, co se týče politiky rozvoje a ne tuto politiku obírat o prostředky. Rozpočtová otázka zůstává v centru zájmu v rámci této aktivity. Nemůžeme udělat silnou, efektivní Evropu a nedat jí prostředky na fungování. Musí to být v rámci té úvahy v roku 2016, mělo by to být tedy zařazeno do víceletého finančního rámce. A kolegové, já vám znovu položím otázku toho daně, eh, mimořádné daně, které by ukázali, že Evropa se stává solidární. Já myslím, že migrační otázky nás budou určitě nějakou dobu ještě zatěžovat a myslím si, že ještě jednou vám musím poděkovat za kvalitní účast. Děkuji. Madame President, dear, dear colleagues. Vážení kolegové, paní předsedkyně, čas utekl. Eh, chci poděkovat všem, kdo přispěli do diskuse. Byla to premiéra, bylo to poprvé, pro, alespoň pro náš výbor a myslím, že bychom měli v tomto formátu pokračovat. My bychom se měli mm, pokoušet pokračo, pokračování v tomto dialogu o e, stálem realokačním mechanismu Frontexu a podobných tématech. Také to může být příkladem spolupráce s e, dalšími národními parlamenty abychom rozšířili tento formát. Děkuji vám. Všichni jste se podíleli na nové zkušenosti. Děkuji. Tak, kon.